o které usilujeme a dále vědecká koordinace v rámci horizontu 2020. To znamená, jde o to, jak tedy eh, vytvořit jakési vhodné vědecké panely. A samozřejmě jde také o eh, téma věda pro společnost. Pokud se týče těchto témat, je třeba, eh, aby byly dále rozpracovány parlamentem, čili tady budeme potřebovat eh, určitý doprovodný dokument, kde se rozpracuje pozice odhlasovaná loni v listopadu v našem výboru. A v závěrem dovolte, abych řekla, pár slov k otázce rozpočtu, která také zazněla v materiálu. My jako spravodajové a stínoví spravodajové, podobně jako další kolegie, kolegové, se, se cítíme poněkud zklamáni výsledkem, dosavadním výsledkem, dosavadním stavem jednání o víceletém finančním rámci. Nám skutečně jde o růst a zaměstnanost a zatím nám chybí konečné číslo pro horizont 2020. Zatím máme pouze kapitolu 1a, tam už bylo dosažené určitě pokroku, ale zatím tedy nemáme tedy souvislosti jako Horizont 2020, Erasmus a pro všechny a tak dále, čili to nám ještě chybí. Nicméně eh, odhaduje se 1,70 až 4,70 miliard eh, podle použité metodice, metodiky výpočtu. Ale my bychom si přáli ambicioznější číslo, jakožto konečný výsledek nedávno zahájených jednání. A také si myslíme, že je možné sestavit rozpočet, který bude odpovídat našim ambicím. Doufáme, že se nám podaří takto ambiciozní rozpočet schválit. Děkuji. Ole, Děkuji, Maria. A nyní má slovo Ivo Belet. Týká se to eh, tedy eh, ropy plynu offshore. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, vážení kolegové, Budu velice stručný. Myslím, že jsme dosáhli víceméně schody a také široké podpory, pokud jde o kompromis eh, v rámci prvního čtení s radou a děkuji paní předsedkyni za vynikající vedení těchto jednání. Obecně Eh, bych chtěl říct jednu důležitou věc eh, a to, že v případě tohoto návrhu na nařízení eh, došlo ke změně. Je to nyní návrh směrnice, což je změna poměrně podstatná a je tady jeden z důležitých prvků, které jsme vždy hájili jakožto parlament, a to je nezávislost příslušného úřadu. To je pro parlament zásadní věc, je třeba jasně oddělit správní úřad členského státu, který odpovídá za bezpečnost provozu na, a za environmentální aspekty celé věci na jedné straně a mezi národním administrativním úřadem, který má na starosti otázku financování. Takže já se domnívám, že Kompromisní návrh nám toto oddělení zajišťuje a to je pro nás naprosto zásadní, pokud jde o obsah nové směrnice. Další velice důležitý prvek to je proces udělování licencí, kde panuje schoda, pokud jde o systém nebo podmínky pro společnosti, které se žádají o licence na offshoreové průzkumy, naleziště ropy a zimního plynu. Je tady schoda, že všechny společnosti, které se požádají o licenci, tak musí předtím, než začnou eh, s pracemi, musí doložit důkazy o své mm, o svém dobrém finančním eh, stavu, který jim umožní řešit případné environmentální škody. Dále bych chtěl říct, vážení kolegové, že tento návrh směrnice usiluje, nebo respektive je zacílen na všechny členské státy. O tom se hodně eh, hovořilo, hlavně ze strany eh, zemí, které nemají přístup eh, k moři které se ohrazovaly, že to není eh, legislativní návrh, který by se jich dotýkal, ale ono jde o to, že eh, tyto společnosti žádající o licence mohou mít eh, své sídlo v zemi bez přístupu k moři, takže proto je tato směrnice určena všem členským státům, ale země bez přístupu k moři samozřejmě budou transponovat směrnici v minimální podobě, to znamená pouze ty prvky, které se těchto zemí budou týkat. A v neposlední řadě chci říci, že je tady důležitá otázka trestně právní odpovědnosti, opět věc nesmírně důležitá pro parlament. Tady jsme přistoupili na kompromis a souhlasili jsme s návrhem, že komise do konce roku 2014 eh, prověří vhodnost eh, toho, že by sem eh, byla zanesena otázka trestně právní odpovědnosti do této směrnice. My jsme jako parlament chtěli jít ještě dále, nicméně nakonec jsme souhlasili s tímto ústupkem, s tímto kompromisním eh, návrhem a uvidíme, co připraví komise, pokud jde o otázku trestní odpovědnosti a pokud jde o transpozici a provádění, o ty jednotlivé časové termíny, tak zde Evropský parlament zkrátil příslušné lhůty, tak aby byly přís, přísnější a jaksi reálnější a myslím, že i tak dávají firmám dostatek času. To je tedy ode mě víceméně vše, paní předsedkyně. Domníváme se, že tento kompromis bude podpořen většiny poslanci, většinou poslanců tady našeho výboru. Děkuji. Děkuji za tyto informace a bod 9 programu, ten byl přesunut, výměna názoru s Ann Jensenovou, která je spravodajkou a zpravodaj Butikofr také, takže zde jsme to odsuli na 24. a 25. dobra. A takže teď přerušíme jednání a zítra se sejdeme opět v 9 hodin ráno. Koordinátoři ti začnou v 17.30, takže si dáme teď pauzu, protože jsme nesehnali všechny, takže prosím, teď na hodinu vlastně si dáme pauzu, tady 17.30 koordinátoři a ostatní kolegové ráno v 9.